Pan Johnson. Otvírám posiedzenie. Zahajuji zasedání. Po včerejší přestávce. Prosím. Následujícím bodem na pořadu jednání je předložení návrhu souhrného rozpočtu radou na rozpočtový rok 2010. Mám tu čest přivítat eh, mezi námi zástupce rady pana Lind Blada Han.